tak. Jo, no. prostě přijeli k nějakému potoku a museli to otočit eh, To jako zrovna chtěla no. říct, že tam <laughs> jako to jako- nestratíte docela. Ty? Nous commençons notre réunion par la... Dámy a pánové, eh, začneme tady tuto schůzi. D'abord, cependant, vu la décision adoptée lors de la dernière réunion. Takže eh, nejprve bych ráda upozornila, že po rozhodnutí schůze koordinátorů budou zařazeny tyto body na pořad dnešní schůze, neprevíme na názoru eh, s Evropskou komisí o přístupu ke generickým lékům v rámci příští dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Indií. Eh, ráda bych také eh, formálně změnila název našeho zítřejšího zasedání. Jde o výchovu k rozvoji, či o rozvoji nikoli výchova či vzdělávání a rozvoj. Eh, má někdo nějaké námitky či připomínky k takto změněnému návrhu pořadu dne? Ne, takže pořad je tímto přijat. Nyní bod 2. Přijetí zápisu ze schůzí 12. 13. července 2011. Eh, všichni jste obdrželi zápis. Pokud máte námitky, je třeba eh, to sdělit sekretariatu do konce této dnešní schůze. No, v opačném případě bude zápis přijat v aktuální podobě. E, neobdrželi jsme žádné dotazy e, na adresu Evropské komise pro tuto schůzi, ale já pro vás mám jedno sdělení k bodu 4, to znamená sdělení předsedkyně. E, není možné znovu zahájit svoji práci, než bychom zmínili Libii a tragédii africkém rohu. V Libii je humanitární situace na některých místech opravdu znepokojivá. Eh, infrastruktura je poničena, zejména eh, pokud je o vodu a elektřinu. Eh, mnoho obyvatel bylo přemístěno a uchylili se na hranice s okolními zeměmi, jako je Tunisko. A to ani nezmiňuji oběti bojů, Eh, které se často prostě nacházely na špatném místě ve špatný čas. Eh, bude třeba eh, provést obnovu země ve značném rozsahu. Evropská unie v tom bude muset sehrát svoji platnou roli. Doufám, že Evropská komise nám sdělí, o jaké projekty půjde a jaké nástroje hodla komise mobilizovat v rámci řízení této krize. Nyní se dostávám k situaci v oblasti Afrického rohu. Tento region je zasažen eh, největším eh, hladomorem eh, za posledních 50 let. Je to téměř 12 milionů osob, kterým chybí potraviny a které přežívají v přesycených uprchlických táborech, kde jsou nedostatečně vybaveny. Bez rychlého zásahu Evropské unie a komise ve snaze reagovat na tuto krizi a vyčlenit o 27,8 milionů navíc oproti prostředkům, které byly vyčleněny tento rok na tento region. Eh, příprava dalšího plánu eh, v, v rozsahu 60 milion, eh, milionů eur a také je zde mise paní komisařky Georgievy, ale musíme se zároveň klást otázku po příčinách této krize. Strašlivé sucho, smrtelné konflikty a nárůst cen přírodních zdrojů. Nebylo, tomu všemu nebylo Eh, možné zabránit, ale eh, průběžné signály nás měly lépe eh, připravit na tuto situaci. Dochází také k zapírání orné půdy a k spekulacím, to si žádá energetickou reakci. Je třeba dosáhnout dohody tak, aby podobná situace již do budoucna nemohla nastat. Zejména mám na mysli vytvoření mezinárodní či sociální agentury pro regulaci trhu a Eh, mechanismu eh, řízení zásob, eh, zásob cereálí, jak to navrhuje OSN a podobné mechanismy solidarity, které můžeme zavést na evropské úrovni. Zamýšlet se nad těmito řešeními bude představovat výraznou část práce, kterou, která bude čekat náš výbor v tomto roce a budeme se tomu věnovat také na slyšení 4. října, slyšení věnovaném potravinové bezpečnosti. Je to téma, které mi velmi leží na srdci.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 a myslím si, že eh, ji klademe eh, oprávněně a že je vhodné eh, chtít znát podrobnosti v této věci. Já bych přišla s několika podněty teď k tomu, co tam zmínit, pokud je ještě možné to změnit. Mohli bychom říci, že směrnice tlačí na rozšíření nebo navýšení používání biomasy. Teď máme národní akční plány pro obnovitelné energie ze všech 27 členských států. Ony musely být předloženy do června. Takže teď je možné analyzovat už, e, co země plánují a zdá se, že eh, z těchto národních plánů eh, se ukazuje, že poptávka se možná zdvojnásobí do roku 2020 a já jsem si říkala, jestli by nebylo užitečné takovéto informace zahrnout do toho textu, protože tím si uděláme představu o rozsahu té záležitosti. Druhá věc, eh, kterou bychom, na kterou bychom tam mohli odkázat, je, že komise se zavázala tu otázku, eh, se k té otázce vrátit. A tedy k otázce eh, trvalé udržitelnosti pevné biomasy a, a eh, bioplynu. A to by mělo být k dispozici do konce roku. Takže uvidíme, jestli Eh, nakonec to opravdu bude. Ale bylo by eh, vhodné komisi požádat, aby přihlédla k těm otázkám eh, soudržnosti s FLAG s RE a s těmi závazky v oblasti biodiverzity. To jsou mm, věci, které by opravdu komise měla, až to bude přehodnocovat, vzít v úvahu. Uh, Děkuji. Jenom velice uh, stručně bych řekla, že jsem uh, velice ráda za návrh toho usnesení, jaký navrhuje sekretariát. Za prvé se tam zdůrazňuje, že neexistuje žádný Eh, silný rámec a že je třeba závazných kritérií pro biomasu. Za druhé se tady eh, poukazuje na to, že eh, ta změna v nepřímém využívání půdy nebyla změna v příslušné směrnici a ta se podle toho má změnit. Vyzývá se komise také, aby navrhla metodiku změnu aby navrhla změnu metodiky, tak aby se, to, aby se zohlednila tvorba skleníkových plynů. A potom se tady také poukazuje na nezbytnost celkového snížení spotřeby energie a efektivnějšího využívání energií. Takže já si myslím, že tohle je velice dobré, dobrý výchozí text pro rezoluci k biomase. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Připomínám, že termín přijetí otázky k ústnímu odpovězení a promiňte, ještě Evropská komise. Pan Hans van Steen, prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji, že jste tohle zařadili na pořad jednání. Je to téma, kterému komise věnuje maximální pozornost. Vrátím se tedy k některým otázkám, na které poukazujete ve své otázce k ústnímu zodpovězení. Jenom se zeptám, chcete, abychom teď e, zareagovali na tu otázku, nebo e, tu otázku e, ještě teprve položíte? To mi ještě není úplně jasné, zatím mi to nevyšlo z toho mezi uni, z našeho tedy procesu, jak to je. Euh, Takže jsme si poznamenali datum pro schválení našeho textu a s otázkou k ústnímu zodpovězení bude to 22. září a pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 5. září 18 hodin. Alors. <clears throat> A nyní se podíváme na bod 8, který se týká překážky obchodu a investicím. E, dáme slovo paní poslankyni Sargentiniova, aby nám představila svůj názor. E, myslím si, že to je nesmírně důležité téma. Paní Sargentini, máte slovo. Thank you, chair. Yes. Děkuji, paní předsedkyně. Před námi leží stanovisko eh, výboru pro eh, rozvoj, pro výbor pro mezinárodní obchod ke stanovisku eh, Evropské, ke sdělení Evropské komise nazvanému ke zprávě o obchodních bariérách 2011. A ta navazuje na její zprávu k mezinárodním obchodním vztahům z počátku tohoto roku. Zelení Eh, vytvořili tohle eh, stručné stanovisko. Já bych eh, úvodem řekla, že vítám pozměňovací návrhy do 31. srpna do 12 hodin, to je ještě, za, ještě dva dny. Prosím, snažte se to vylepšit, jak budete chtít, protože je to příliš krátké, abychom tam řekli úplně všechno. A já mám určitě také představy na nějaké pozměňovací návrhy ke své vlastní zprávě. Tady ta klíčová věc, nebo to klíčové sdělení je stejné jako vždycky, když hovoříme o Evropské unii o, a obchodu. Jedná se o eh, jeho souhlas, eh, soulad s rozvojem. Připomenu článek 208 o smlouvy o fungování Evropské unie, kde eh, je řečeno, všechny naše zahraniční aktivity by neměly omezovat náš hlavní rozvojový cíl a sice trvalé omezování chudoby. A ty obchodní bariéry, které komise vidí, se týkají například otázek autorských práv v Indii nebo surovin v Číně. Já se v našem stanovisku také pokouším říci, že eh, rozvojové země a země, které se rozvíjí eh, jako, nebo jsou rozvojové tedy, jako Indie, Brazílie a Čína, musí dostat šanci chránit svůj trh. Komise tady říká, že obchod by nám prospěl všem, ale z toho nějak tak vyplývá, že, eh, nebo připomínám to, že nemáme v Evropě eh, volný trh a jsme docela rádi, že ho nemáme, tak proč pořád tlačíme rozvoje eh, země směrem k volnému trhu? Mám eh, pět věcí, které se zabývají možností ochrany trhu vlastního eh, volby eh, nebo toho zvolit si investice tak, aby vyhovovaly zemi, potom EPA e se to týká a po také poslední bod se týká vyjednávání v rámci GATT. Vítám vaše podněty, ale upřímně řečeno, Myslím, že eh, tady poprvé nedebatujeme o eh, vlivu obchodu na eh, rozvoj ve světě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Úl. Děkuji. Já tohle velice vítám. A akorát bych k tomu řekla jednu věc. V odstavci 3 je skutečným problémem tlak na nejméně rozvinuté země, aby se zbavili tedy svých dovozních eh, cel. A já si myslím, že tady je třeba rozlišovat, protože v reálném světě je tady velký rozdíl mezi nejméně rozvinutou zemí a Čínou. A já bych tam eh, dala eh, ještě jeden odstavec, i když je ten text omezený. Ten problém s tím, že Čína zavádí bariéry, je obrovský. Oni eh, eh, chrání svůj domácí trh? No, mají chránit jejich domácí trh? A eh, Čína tady zavádí vysoká cla dovozní a v důsledku toho větrné elektrárny a, a solární panely eh, dovážené z Evropy, eh, těch je stále méně. A pokud chceme eh, podpořit obnovitelné energie po celém světě a také zajistit, aby náš průmysl obnovitelných energií netrpěl, tak musíme jasně říci, že to, co dělá rozvojová země, není to tež jako Mm, co dělá rozvinutá země. Takže já bych tam dal otázku, eh, tedy, eh, nebo bod eh, těch zbytečných bariér nebo nevstřícných bariér od rozvíjejících se zemí. Děkuji, pan Görens má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám spíše otázku na komisi která vyjednává dohody s eh, hospodářskými partnery, zejména s AKT. A mám dvě konkrétní otázky vlastně. Jak postupujete, jak přistupujete k vyjednávání s těmito zeměmi? To znamená země, která má slabou eh, fiskální politiku, přece jenom se s ní dohodnete na něčem, nebo Eh, snažíte se eventuálně uplatňovat privilegovaný přístup alespoň k těm, eh, kteří, eh, kterým by se daly poněkud vyšší celní bariéry, aby mohli prostě mít určité daňové příjmy z této záležitosti. A druhá záležitost se týká dalšího tématu z vašeho, podle vašeho názoru, pardon, či podle toho, co víte. Existují státy, kterým je zamezen přístup k lékům, zejména k antivirálním lékům, což by bylo vlastně oslabení dohody Abdik. Znáte země, které, kterým je omezen přístup k tomuto ustanovení eh, Světové zdravotnické organizace? Eh, protože eh, tyto leky jsou naprosto neodmyslitelné pro to, aby se mohlo bojovat eh, proti virálním onemocněním. Děkuji. A nyní má slovo komise. Nevím, kdo z vás si přeje umout se slova, prosím. Děkuji, já jsem Martin Pilser z DigiTrade, z jednotky pro, pro přístup k trhu. Vám děkuji za pozvání na vaše jednání, kde projednáváme eh, tedy stanovisko výboru pro obchod. My musíme eh, říci, že, že zpráva o obchodních a investičních bariérách eh, se nezaměřuje na nejméně rozvinuté země, ale týká se situace u našich klíčových partnerů obchodních. Tato vztah má zpráva má popsat eh, vztah s těmito zeměmi, mezinárodní ehm, eh, práva a povinnosti a jejich naplňování eh, oběma stranami, protože tady jde o hodně. V zásadě se tam má hovořit o důvěryhodnosti celé té naší politiky vymáhání předpisů. Snažíme se eh, tohle celé koordinovat se členskými státy, je to součást naší politické činnosti, tak abychom eh, odstranili ty obchodní bariéry, které by na měst, vůbec neměly existovat. Když se na to podívám z tohohle úhlu, tak můžu říci, že rozvojová politika mm, souvisí tedy s eh, politikou eh, přístupu k trhu a jako taková je dobře zasazená do celkového rámce komisní politiky. Nejde jenom o to, tedy, eh, a ta naše politika se nesoustředí na nejméně rozvinuté země, eh, ta zpráva se týká rozvojových zemí, ale zejména vznikajících ekonomik, které obecně už jsou součástí VTO. Členství VTO eh, zajišťuje eh, mezinárodní obchod podle pravidel, to eh, znamená spravedlivý obchod. Čili čím slabší země, tím je pro ní výhodnější být součástí nějakého takového mezinárodního rámce obchodního založeného na pravidlech. To znamená, že pro ty země je výhodnější být v prostředí založen na pravidlech než mimo něj. A teď se dostávám k otázce uh, eh, duševního vlastnictví v Indii a uh, surovin v Číně. Čína a Indie plní eh, své povinnosti a vykonávají svá práva podle mezinárodních smluv. A ta naše zpráva tedy posuzuje nebo postihuje tuto realitu obchodu a poukazuje na to, kde by komise měla intervenovat v rámci své celkové eh, strategie, do které eh, tedy spadá i rozvojová politika. K otázce eh, z dovozních cel nebo vývozních cel nejméně eh, rozvojových zemí, tak o tom není eh, třeba vlastně debatovat, protože v rámci našich eh, politických priorit už je tohle dávno zohleděno. A při nových vyjednáváních my vždycky plně přihlížíme k nástrojům rozvojové politiky a k těm mantinelům, které máme ve vztahu k našim partnerům. Pokud je o vyjednávání o EPA, tak kdybychom eh, přistupovali ke všem eh, stejně v případě zvýšení cel, tak ta vyjednávání EPA dobře ukazují, eh, jakou věnuje pozornost komise situaci v dané zemi a vyjednávání na místě. Takže proto ta pružná opatření jsou třeba. A potom je tady ještě otázka TRIPSu a tam bohužel neznám aktuální situaci, ale pokud dobře vím, tak žádná eh, země nemá zamezený eh, přístup k léčivům kvůli tomu, že by neuplatňovala a TRIPS. Ça marche pas. Ça marche? Très bien. Funguje to? Tak to je báječné. Já se chci zeptat, zda by bylo možné, aby nám přece jenom komise poskytla informace, které nám nemůže poskytnout dnes eh, poněkud hlubšího rázu, zejména myslím na dohodu TRIPS a její aplikaci, protože slyšíme různé zprávy Eh, podle toho, který orgán Evropské instituce či která nevládní organizace ho eh, poskytuje. Takže bychom rádi měli více informací. A za druhé, co se týče flexibility, tak rád věřím tomu, co právě řekl představitel komise. A co se týče flexibility, kterou prokazuje komise při vyjednávání, ale ono to vypadá pokaždé tak, že je třeba na to hledět v širším kontextu, protože tady hrají roli i další aktéři, eh, co se týče zdaňování dotyčných eh, předmětů či dotyčných komodit myslím na Světovou obchodní organizaci, která může sama rozvinout své nároky, které nemusí jít ruku v ruce s návrhy komise. A pro nás je důležité, protože jsme politickým aktérem, abychom měli k dispozici také názor dalších aktérů, kteří nejsou stejného názoru jako komise. Zejména bych rád připomněl, po měl jednu nehodu, je již obětí byla Ghana, e, to je před sedmi či osmi lety, e, kdy Ghana chtěla aplikovat zvýšené celní poplatky a Mezinárodní měnový fond e, si vzal Ganu jako rukojmí, dali jí půjčku, vlastně na, no, naoktrojovali půjčku která znamenal vlastně snížení eh, zdanění. Eh, čili pakliže i další eh, aktéři mohou zasahovat do té flexibility, kterou vy jste vyjednali, bylo by asi užitečné, abychom znali odpovídající signály. Děkuji mnohokrát. Paní Sargentinová, přejete si slovo? Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. K tomu, co uvedla paní Hall, Ehm, už nás opustila, ale souhlasím a stejně zareaguji. Já samozřejmě eh, souhlasím s tím, že jsou rozdíly mezi eh, nově se rozvíjícími ekonomikami a nejméně rozvinutými zeměmi, eh, což je také reakce na vystoupení komise. Já jsem si vědoma toho, že komise si vybrala se stranou některé rychle se rozvíjící země, ale pokud je o širší téma překážek obchodu a investicí, myslím si, že třeba se zaměřit také na to, jak postupujeme u nejméně rozvinutých zemí. E, navíc země jako Indie patří k rozvíjejícím se ekonomikám, ale přesto e, byly problémy e, s indickými léčivy, kde tato léčiva těžko hledala přístup na zahraniční trhy kvůli našemu, našemu autorskému právu a patentním předpisům. Dále další reakce na komisi, pokud eh, všechny tyto země eh, zůstanou ve VTO, což zatím jsou, eh, tak proč se stále apeluje na bilaterální dohody s těmito zeměmi, místo toho, abychom se přidrželi těch vhodnějších celosvětových dohod? A asi poslední poznámka bude tato. Když používáme slovo koherentní v souvislosti s mezinárodním obchodem a rozvojem eh, máme na mysli koherentní pro rozvoj. Já jsem velice ráda, že Evropská komise má koherentní eh, interní politiku nastavenou pro oblast obchodu, ale to neznamená to tež jako koherentní pro rozvoj. To znamená, že postupujete koherentně interně, ale není to to tež. Já mám vždy na mysli koherentnost v zájmu rozvoje. Eh, termín pro poznací návrhy tedy ještě jednou je za dva dny v poledne a já si cením eh, vašich vystoupení v diskusi a vašich připomínek. Ano, já bych eh, ráda zúraznila to, co řekla paní z Argentiny, to znamená lhuta eh, pro poznací návrhy 31. srpna ve 12.00 a hlasovat se bude 22. září. Zase ještě delegace ještě nedorazila. Čeká nás nyní bod 9 podpora Evropské unie Mezinárodnímu trestnímu soudu překonat překážky Vážení kolegové, eh, zahraniční výbor, který je příslušný v této věci, eh, vypracoval poměrně eh, vyvážený komplexní dokument, takže stanovisko, které předkládám za náš výbor, respektive návrh stanoviska, obsahuje pouze několik doplňujících bodů, které by náš výbor rád více zdůraznil. V rané zprávě jsou to body, které považujeme za vysokou politickou prioritu. Jak víte, u stanovisek máme k dispozici omezený prostor, Eh, dovolte, abych eh, ústně ještě doplnila některé body do tohoto návrhu, který tady znáte. Za prvé mi připadá nutné, aby Evropská unie a členské státy využívaly diplomatické nástroje, které mají k dispozici pro eh, podporu těchto zemí a kroky, postup u těch zemí, které neratifikovaly římský statut. Myslím si, že jde o, o Eh, jde o ideální eh, postup, jak eh, přesvědčit znamená mě AKT o smysluplnosti Mezinárodního trestního soudu. Dále mi připadá důležité připomenout princip koherentnosti naší vnější politiky. Evropská unie musí podporovat demokracii a nestrané soudy, lidská práva. Nic nesmí bránit těmto věcem, včetně hospodářských zájmů. Eh, není možné eh, používat dvojí metr, jako jsme dělali v Libii či v Tunisku. Nemůžeme i nadále podporovat vedoucí představitele, kteří utiskují své národy. Eh, dále bych ráda, abychom explicitně vyzvali Unii, ale také všechny státy, které jsou členskými, státy, členskými stranami samotného soudu, zejména kancelář prokurátora, úřad žalobce, pardon, ICC, eh, aby nelitoval jakékoliv úsilí při pronásledování trestání pouců sexuálních zločinů proti lidskosti, s tím, že často jde také eh, o kategorii zločinů proti lidskosti spadajících do pravomoci podle článku 7 a eh, kategorii podle článku 8, tedy zločiny proti lidskosti, proti, jde o válečné zločiny. Zejména jde o vývoj v Demokratické republice Kongo. Všichni ještě máme v paměti Eh, poučená svědectví v této hledosti od doktora Mukvekže, eh, ginekologa, zakladatele specializované kliniky pro ženy, které jsou obětmi znásilnění v Jižním Kivu, eh, který mezi nás přijel v květnu. Stíhání těchto zločinů a jejich pachatelů musí mít vysokou politickou prioritu. A konečně byla bych ráda, kdybychom se zamýšleli nad zapracováním eh, pojetí eh, zločinu proti životnímu prostředí a tedy proti lidskosti. Eh, zabírání půdy, ničení tropických pralesů, nerozumné využívání biotechnologií jsou zrovna tak zločiny proti domorodému obyvatelstvu, místnímu obyvatelstvu a je tedy třeba usilovat zachování těchto věcí. Toto jsou tedy některé body k, zamýšl- k zamyšlení, které vám předkládám. V tomto smyslu bych tedy chtěla pozměnit ten návrh, který jste obdrželi. Děkuji. Nikdo se nežádá slovo? Pan Gerens, prosím. Já v zásadě souhlasím s tím, co jste právě uvedla, s vašimi návrhy. Jsem připraven tyto návrhy podpořit. Nicméně poprosil bych, abychom se ještě dále zamysleli nad eh, s tím aspektem propojení či závislosti naší eh, vnější politiky na hospodářských zájmech. Vy jste eh, použila dosti tvrdé vyjádření a myslím si, že je to tak trošku iluzorní jít touto cestou, že můžeme jít touto cestou. Otázka zní, do jaké míry můžeme uplatňovat vliv Eh, či jaký postup bychom měli zaujmout, eh, tak eh, abychom zvrátili ty pomyslné vážky na správnou stranu. Pokud je o Indii je, tady je určitý poměr ekonomických sil, my určitě ztrácíme, to je jasné. Dále na druhou stranu vůbec nezohledňovat hospodářské zájmy, no, já myslím, já bych preferoval politiku drobných krůčků. A dám vám příklad. V oblasti lidských práv je dohodnuto, že strukturální dialog, strukturovaný dialog mezi respektive říká se, že strukturální dialog mezi komisí a Čínou nic nepřinesl, ale není to, není to pravda. Přineslo to jurisdikci druhého stupně, což přece jenom umožnilo některým odsouzeným eh, na smrt první instanci eh, dát, dostat právo na eh, nový, nové soudní řízení. Pro mne to přece představuje určitý pokrok. Takže já bych byl rád u tohoto usnesení, abychom se nad tím hlouběji zamysleli Já přece věřím v tu politiku drobných kručků, pokud máme jasně nastavený cíl a všechny ty dílčí e, etapy, e, které e, chceme které se snažíme realizovat, jsou předem nasměrovány k tomuto cíli, pak si myslím, že je to v pořádku. Děkuji. Chce se komise vzít slovo k tomuto stanovisku? Dobrá. Ráda bych připomněla, že máte do 6. září 12.00 na předložení pozměňovacích návrhů. Je to důležité téma. Doufám, že mi všichni pomůžete zdokonalit náš návrh stanoviska. Hlasování pak proběhne 22. září. Pane Görenci, ano, paní předsedkyně, já mám určitý návrh, konkrétní návrh eh, pro eh, další eh, pokračování naší práce. Zdá se, že postupujeme dosti rychle. Vypadá to, že skončíme ještě před hlasováním. Nemohli bychom tedy uspěšit hlasování a také, také schůze koordinátorů. Pokud tak rozhodneme nyní, mohli bychom zabránit zbytečnému časovému prostoru pro všechny. Eh, myslím, že nesnadné změnit čas hlasování, protože je řada poslanců, kteří počítají s tím, že dorazí na hlasování. Eh, v tom případě nemůžeme, nemůžeme eh, uspěšit schůze koordinátorů. No, Zřadit je dříve. To je složité. To, to by bylo složité, protože schůze koordinátorů má proběhnout za zavřenými dveřmi a jak na tom jsme, generická léčiva. Eh, přece nás čekají ještě důležité body. Mohli bychom zařadit bodu 12a nyní možná, eh, což jsou generická léčiva. Souhlasíte s tím? Dobrá, takže přistoupíme k bodu 12a.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 Eh, mrzí mě to, ale není přítomen zástupce komise pro bod 12a, takže budeme pokračovat podle pořádu dne, takže není bod 10. Ano, eh, pane Martinezi? Já bych si přál, abychom se přidrželi pořádu dne a přikročili k bodu 10, protože eh, pokud bude po bodu 10 čas, můžeme projednat bod 12 nebo ne, ale já nevím, zda bod 10 bude trvat 5 minut nebo půl hodiny, takže byl bych proto, abychom projednali bod 10 ano, bylo by hezké zvládnout i bod 12, možná také mezi tím můžeme eh, zavolat eh, tomu člověku, který zatím nedorazil, tak, eh, protože prostě plánoval, že to bude na pořadu nepozději. Ano, přesně tak, říká předsedkyně. Bez mikrofonu. Takže, co se týče práce, činnosti smíšeného parlamentního schromaždění a KTEU v roce 2010, to je klasické téma, to je téma, kterým se zaobíráme každoročně a týká se činnosti smíšeného parlamentního schromáždění vždy v předešlém roce. E, minulý rok jsem to byla já, kdo prezentoval tuto zprávu a pro rok 2009 a 2010 je naším zpravodajem pan Kačmárek, takže velice ráda dám slovo panu kolegovi, ale ráda bych vám řekla, že na začátku je určitá chyba ve francouzském překladu, protože se hovoří o Evropské radě, ale je, e, e, o, o Radě Evropy, ale je třeba hovořit o Evropské radě.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 vlastně pokračujeme v hodnocení činnosti smíšeného parlamentního schromáždění, tak jak to probíhá každý rok a KTEU a eh, fungu, toto vlastně probíhá v souladu eh, s příslušnými doklady. Je to nesmírně důležitá činnost spolupráce mezi respektivními kolegy. V roce 2010 jsme měli dvě zasedání na kanálských ostrovech v Kinshase a také došlo k regionální schůzce na Seychelských ostrovech. Parlamentní mm, shromáždění eh, ta si také pravidelně vyměňuje eh, zkušenosti. Jednou to bylo v Madagaskoru, jednou na Haiti. Eh, dále jsme se zúčastnili sledování voleb v Burundi. To, co bylo v roce 2010 důležité, byla skutečnost, že se měnila struktura parlamentních zasedání opustil se jeden den parlamentních shromažení, to znamená, že to vlastně snížilo náklady mm, naší organizace na organizování těchto shromáždění, což vlastně bylo opatření v důsledku finanční krize, v níž se nacházíme. Eh, při třech příležitostech bylo řečeno, že je třeba hledat další možnosti, jak účinně pracovat. Jako výsledek pracovní skupina tohoto smíšeného parlamentního zhromáždění předložila své výsledky. Je třeba zlepšit efektivitu práce zhromáždění i když někteří nebyli spokojeni, eh, řekli, že v Kinčase nebyl žádný představitel Evropské rady. Eh, ti, kteří byli v Kinčase, vědí, že jak evropští poslanci, tak poslanci za AKT to poměrně hodně komentovali. A my to chápeme, protože vlastně nebylo žádné ospravedlnění pro to, mm, aby se to omluvilo. Vždyť to byla vrcholná schůzka, kde se hovořilo o významných službách a e, vzájemných stazích. Doufejme, že se to nikdy nebude opakovat. V Budapešti k tomu nedošlo. A Doufáme, že jak my, evropští poslanci, tak poslanci AKT, mm, budou eh, opravdu mm, rádi, když Evropská rada se zúčastní, aby demonstrovala významnost tohoto vrcholného zhromáždění. Činnost smíšeného parlamentního zhromáždění posiluje roli poslanců v AKT. E, tato podpora pro ně je nesmírně důležitá pro rozvoj jejich zemí a je to rovněž tak důležité pro nás. A je potěšením vidět, když se podíváme na témata, o kterých se jednalo, a mm, vlastně bude se pokračovat této práci ve Varšavě. Dovolte, abych poděkoval sekretariátu a zejména Franciskovi za ohromnou pomoc, eh, kterou poskytoval. Eh, Francios, děkuji ti mnohokrát za tvou spolupráci. Děkuji mnohokrát, že jsi nám umožnil naši práci a děkuji také všem, kteří přispěli svým dílem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Za prvé bych rád vyjádřil naše uspokojení s prací pana Kažmárka a s jeho zprávou. Je pravdou, že přítel Kažmárek Kačmárek je jeden z nejaktivnějších členů, eh, kteří, který je skutečně oddán práci smíšeného parlamentního zhromáždění AKT EU. Je to závazek, který občas eh, u některých postrádáme, protože stojí to ohromnou práci, aby zasedání takového zhromáždění bylo úspěšné, zajistit veškerou evropskou účast, která by byla efektivní. Hmm, většinou se stává, že nám prostě chybějí delegáti, z takřka všech politických skupin a my musíme velice často doplňovat seznamy členy, kteří nejsou stálými členy zhromáždění a kteří se zúčastňují sice s dobrým úmyslem, ale evidentně bez znalosti věci, bez znalosti tématu a tudíž vlastně nechávají stranou e, především, e, naopak e, evokují prostě u našich partnerů určitě pochybnosti, protože naši partneři sledují tyto záležitosti ohromně pečlivě. A O to důležitější je to, když máme naše zhromaždění v Bruselu. Je dobré, aby se to tady řeklo. My se tady, tady konfrontování se skandální situací, že prostě dorazíme na plenární zasedání jakéhokoliv z výboru a najednou vidíme, že všichni naši kolegové afričtí a od, ze všechných zemí jsou zde, ale prostě za Evropu je to jenom pár kolegů, možná tři nebo čtyři. A to e, je skutečně přímo zde, na místě. E, a, a potom naši kolegové ještě mizí během toho zasedání. Třeba si uvědomit, že za stranu těch, e, kteří se zapíší ve jméno politických skupin jako členové tohoto zhromáždění, musí skutečně účinně pracovat a musí vyvinout úsilí, aby se také účastnili příslušných akcí abychom nečelili příště takovýmto velice nepříjemným situacím. Eh, tady je skutečně integrovaný přístup mezi evropskými státy a zeměmi Pacifiku a Karibiku a toto zhromáždění vlastně nabízí určitý demokratický otevřený rámec a prohlubování dialogu. Ku příkladu o vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, o překonávání finanční krize, o změně klimatu, o současné situaci v Severní Africe. Prostě opravdu veškerá témata, která se pojednávají, jsou vysoce aktuálními témy, vysoce významnými tématy a proto je důležité, aby se evropští poslanci účastnili ve větší míře. Tak, jak to řekl Filip Kažmárek, k, ta výměna názoru je vždycky nesmírně zajímavá a vždycky je naděje mít větší ještě výměnu, protože když je zahájen nějaký proces, tak vždy existuje potřeba samozřejmě, aby se prohloubily tyto kontakty, ale eh, k mnoha výměnám dalším nedošlo, aby nám to umožnilo zachovat určitou linii. Domnívám se, že tady máme zajímavou výměnu informací eh, toho, čemu říkáme politické rodiny či ideologické rodiny v parlamentu. Až doteď za stranu Evropského parlamentu, Evropský parlament vlastně byl zastupován jednotlivými politickými skupinami a parlamenty našeho kontinentu našeho kontinentu fungují také tak podle politických skupin, zatímco naši partneři fungují tolik. Čím více subregionálních delegací mohou poslat, tím lépe, čili tam se jedná spíše o rodiny, nikoli v politických skupin, musím říct si, že mě to velice příjemně překvapilo, že jsme měli daleko četnější přítomnost, než se s tím počítalo. A najednou prostě jsme konfrontováni se situací, kde všechny eh, skupiny politické například nabídly Ehm, jídlo, někteří poslanci se tam zapsali, že přijdou, že je příjemné společně jíst a diskutovat. E, a naši kolegové z Karibiku, Pacifiku přicházejí, rádi se toho účastní. Je tady určitá preference co se týče těch, s nimiž se mohou nejvíce stotožnit, to se ještě jaksi neprojevilo v hlasování, ale již v parlamentu, ale již se to projevilo v hlasování těch zasedání, která jsou čistě zasedání AKT, nikoli AKT EU, ale jenom AKT. Tam už došlo vlastně k tomu, že mezi nimi se prohlubuje diskuse, jejímž základem je to, o čem diskutovali s jejich respektivními evropskými kolegy, z jejich respektivních politických skupin. A další z důležitých záležitostí eh, v tomto období, o kterém referoval eh, Filip Kažmárek ve své zprávě, je uspokojení z regionálních konferencí. Podle mých zkušeností regionální konference eh, přinesly užitek a byly daleko zajímavější než plenární zasedání. Regionální konference jsou poměrně limitované co do počtu, protože se vždy účastní pouze jeden delegát za jednu každou zemi z Afriky Ameriky, Karibiku-Pacifiku a stejný počet za naši stranu. To znamená, že to jsou schůzky, kde může být 8 nebo 10 zástupců našich eh, přidružených států a 8 či 10 členů Evropského parlamentu. A pravdou je, že úroveň diskusí, eh, kontakty a zejména také evropská přítomnost na těchto schůzkách je daleko eh, lepší. A Znovu bych rád zopakoval, že přítomnost evropských poslanců je o to významnější, že eh, nás zastupují dámy, a aby bylo, že je důležité, aby nás zastupovali také naše kolegyně paní poslankyně a nejenom pár pánů poslanců, protože ty dámy poslankyně, které se účastní, jsou daleko aktivnější v debatách se svými kolegy z AKP než naši muští kolegové. Chci to tady říci, protože je to objektivně tak a několikrát se to ukázalo. A možná ještě poslední komentář. Možná, že to nebude politicky korektní, aby se to začlenovalo do nějaké zprávy, ale já rozhodně se o tom zmíním v plénu za svou funkci koordinátora za, soci, za evropské socialisty v tomto parlamentním shromáždění a rozhodně to řeknu na plenárce. Domním se, že, domnívám se, že nemůžeme pokračovat v tomto druhu. Sebeuspokojování. Přijeli jsme, sem jsme přišli, Filip tady přednesl svou zprávu, eh, příslušný výbor to udělá, plénum to schválí. Není možné, aby naše plénum, naši kolegové, kteří z 99% nemají ani informaci, ani nemají obavy, ani se neznepokojí nad tématy, kterými se tady zaobíráme. To není jen takhle na jaké téma. To je Evropská unie se 78 zemi AKT a to jsou země, z nichž někteří budou a někteří již jsou našimi významnými partnery i v obchodě, i v politice. A není možné, aby Evropský parlament poslal nějakou delegaci jen tak, eh, abychom se tam prostě jaksi projevovali, abychom uspokojili sami sebe, že tam jaksi jsme prezentní, aniž by většina kolegů měla sebe menší potuš tuchu, oč tam jde a aby se sebe méně o to zaujímali. Eh, pardon, eh, zajímaly. Eh, domnívám se, že Obdobná situace bude v parlamentních shromáždění s Latinskou Amerikou, se Středozemním mořem, ale je třeba skutečně vyzdvihnout význam vyjednávání se 78 státy, které tvoří členy tohoto zhromáždění. A to je daleko důležitější než naše spojení severých Vždyť většina, velká většina našich kolegů vůbec nečte ani zprávy, to je prostě bod, který jen tak projde eh, během eh, plenárního zasedání, který si očkrtnou. Když se podíváme na politické skupiny, je třeba, aby vyvinuli s určité úsilí, aby skutečně zanechali eh, této sebeuspokojivé tendence v praktikování své politiky. Už více než deset let je tomu, co jsem prezentoval svou zprávu, byla schválena jednomyslně ne proto, že by snad celý svět se mm, o to tak zajímal, ale proto, že to bylo politicky korektní, tak se to odkývlo, odhlasovalo, aniž by tady existovala ani znalost, ani zájem až tak daleko to jde, že tady schvalujeme záležitosti v této zprávě, které později si protiřečí významně ve zprávách, které vypracovává například výbor pro zahraniční obchod. Vždyť chceme schválit jednomyslně, aby například Evropský fond pro rozvoj se zvětšil, nebo ne, nebo byl limitován. To prostě prošlo jen tak druhým čtením a není tady nařízení e, příslušné Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně za vaši trpělivost se mě vyslechnout a děkuji ještě jednou mnohokrát Filipu Kažmárkovi za jeho práci a za zprávu, kterou nám poskytla, o které nyní diskutujeme. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane Martinezi. Nyní má slovo Evropská komise. Pan Gerenci, jste chtěl něco dodat? Eh, ano, já nechci dodat nic k tomu, co řekl přítel Miguel, eh, jenom mám dotaz na zpravodaje. Zda ve zprávě já nesleduji až tak pravidelně činnost AKT. Zajímalo by mě, zda eh, ve zprávě delegace AKT se hovořilo o rozpočtování ehm, eh, fondu pro eh, Evropského rozvojového fondu, eh, protože jsme hovořili o rozšíření našich rozpočtových pravomocí já se k tomuto požadavku eh, připoji. Eh, ve jménu eh, AKT, kdyby, měla, kdyby mělo dojít k zarozpočtování Evropského rozvojového fondu, mělo by to značné, značné dopady, zejména pokud je o spoluvlastnictví fondu mezi africkou či stranou AKT a evropskou stranou. Počítá komise s tím, že se zachová ta výhoda, které se doposud těšili naši partneři z řad zemí AKT, a jak to bude vypadat do budoucna, pokud by došlo k zarozpočtování eh, fondu EFD. Eh, nevím, zda je to eh, skutečně tak vzdálená budoucnost, jak se někteří myslí. A zajímalo by mě tedy, zda do budoucna by platil ten jednoduchý postup, což by vlastně pro země AKT představovalo ztrátu vlivu. Z mého hlediska ta výhoda spojená s EFD, s Evropským rozvojovým fondem, v oblasti eh, participativní eh, spolupráce dává vlastně určitou výhodu eh, partnerům z řad zemí AKT. Zajímalo by mě zda se lidé zamýšlejí nad tuto otázkou, tak abychom mohli dát jasnou odpověď partnerům ze zemí AKT předtím, než se rozhodne o finančních hledech pro 2014 až 2020. Děkuji. Slovo má tedy Evropská komise, kterou zde zastupuje paní Katrin Meta Pinagan. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ano, eh, máme ke zprávě několik poznámek. Eh, obecně za to samozřejmě můžeme jedině souhlasit s argumentací obsaženou v návrhu zprávy, protože národní parlamenty jsou tím nejvyšším výrazem demokracie, takže k tomu nemáme připomínky. Eh, k formálním eh, otázkám se ještě vrátím. K věcné části je pravda, že již eh, tady komise spolupracuje s příslušnými partnery. Máme projekty v oblasti rozvíjení kapacit, které jsou určeny přímo na podporu účasti a zapojení národních parlamentů. Pokud je o poskytování informací, veškeré důležité informace jsou předávány národním parlamentům, zejména prostřednictvím Eh, sekretariátu GPA. Pokud je o hospodářskou spolupráci, to znamená ty eh, tzv. EPA eh, dohody, zavedli jsme společný orgán dohledu, například pro oblast karibskou. Tyto orgány mají za úkol zkoumat dopady těchto dohod na příslušný region. To znamená, že máme již nastavenu spolupráci s národními parlamenty. Co pro nás eh, představuje eh, problém je možná eh, určitá formulace v tomto návrhu zprávy, kde se žádá po komisi, aby garantovala, zaručila zapojení národních parlamentů. Dále dohody z Kotonu, které, které ošetřují spolupráci s AKT, tam eh, je to stanoveno tak, že ty země jsou zastoupeny vládami. Takže podle nás to slovo zaručuje, garantuje pro nás je z právního hlediska eh, trošku daleko. Eh, protože kdybychom měli splnit tento požadavek, vlastně bychom zasahovali do institucionálních záležitostí těchto zemí. Na závěr ještě se chci zmínit o výzvě určené komisi a SVČ, o jde o apel ve smyslu eh, řádně určit eh, rozdělení pravomocí, pokud je o eh, naplňování od skotonu. To je tady věc, které se nyní věnujeme. Nejsou zde žádné větší problémy u hlavních směrů, hlavních otázek a samozřejmě v souvislosti s dohodami z Kotonu jsou někde ty dělící čáry poměrně obtížně určitelné, nicméně se tomu věnujeme poté, poté co takzvaná Eh, libo, eh, lisabonizace, jak tomu říkáte, eh, říkáme dohod z Kotonu, doběhne. Bude to tedy doladěno. Děkuji, pane Kačmarek, na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci všem poděkovat za, za jejich slova. Souhlasím s panem Martinezem, že jedním z našich problémů, zejména během schůzí, setkání s partnery je slabá účast. Slabá účast europoslanců. A to také a to tedy jak eh, během schůzí, které probíhají eh, v domech eh, zemí AKT v Bruselu, tak přímo v parlamentu. My samozřejmě nemůžeme eh, zaručit, eh, nadiktovat eh, účast. Zavedli jsme trvalé náhradníky za členy předsednictva. Myslím si, že ten, tato funkce stáleho stáleho náhradníka na naší straně oni poněkud zlepší účast, protože pokud chceme opravdu pohlížet na tato partnerství jako na seriózní věc, pak je třeba také, abychom e, prokázali zájem a svoji angažovanost tím, že se budeme skutečně účastnit těch zasedání. E, to je samozřejmá věc. E, také souhlasím s tím, že dohody z Kotonu by měly být jaksi více zohledněny v naší diskusi už proto, že revize těchto smluv eh, si žádá souhlas všech eh, členských států, proto eh, by nás všechny toto téma mělo zajímat a všichni poslanci by měli být obeznámeni alespoň s hlavními tématy jednání se zeměmi, se skupinami zemí AKT. Nyní pokud jde o zarozpočtování Evropského fondu. Eh, to není nové téma, nová otázka, ale jedná se o tom eh, na, zaseda, na těch zasedáních. A za mě AKT eh, shledávají, že z naší strany organizace není adekvátní z jejich pohledu. Přáli by se totiž, aby výdaje více zohledňovaly návrhy našich partnerů. Čili určitým způsobem by ta eh, partnerství, těm partnerství byl eh, přisuzován eh, obsah, připován obsah, který by více odpovídal představám zemí AKT. Jak zaručit účast národních parlamentů v zemích, které jsou příjemci prostředku, to je samozřejmě otázka k řešení. Myslím si, že kdyby eh, celá věc měla vést o okomezení eh, parlamentní účasti, jistě eh, by, by nás to i naše partnery z nich AKT trápilo. Takže bude třeba dořešit celou řadu otázek. Je zde určitý trend tedy k posilování role parlamentu a samozřejmě dohody z Kotonu podepsaly jednotlivé státy, Nicméně my jsme tady na jedné straně rádi, že se zvyšuje, zlepšuje účast poslanců. Eh, pokud nějaký stát, nějaká země nemůže vyslat eh, poslance, eh, spokojíme se také s velvyslanci, čili někdy vlastně velvyslanci zastupují poslance a to zastoupení funguje dobře. Já jsem si vědom toho, že Eh, respektive tedy eh, vlastně nakonec tedy zastupuje někde poslance velvyslanec. Eh, a já vím, že komise v tom nemůže nic říkat, ale kdybychom unisono opakovali, že je třeba zvyšovat účast parlamentu, pak by byla větší šance, že se tak skutečně stane. Je třeba, abychom toto připomínali společně, buďme realističtí, samozřejmě souhlasíme s tím, aby se velvyslanci účastnili v zasedání Eh, paritních eh, schromáždění, paritního schromáždění, eh, ale pokaždé se hlasuje. A jsme rádi, když se že tady se snižuje účast velvyslanců ve prospěch účasti poslanců příslušných národních parlamentů, ale třeba tedy dbát na zvýšení účasti poslanců jak za Evropskou tak, stranu, tak za stranu AKT. Děkuji za vaše slova. Víte, Eh, že lhuta pro poznací návrhy u této zprávy prší 5. 5. září v poledne a hlasovat se bude 22. září. Nyní je nám potěšením eh, přivítat eh, delegaci kolegů z Burundi. Jde o poslance Národního schromáždění a senátu, a senátory tedy. Tato delegace nás přijela navštívit v rámci studie, kterou uspořádala kancelář na podporu Eh, demokratických parlamentních režimů. Vítejte, dámy a pánové, na této schůzi. Alors, Amahoro, danne severeve, nu kusa kuba ramututsa. Bon, nous avons encore cinq... Máme ještě pět minut do hlasování, takže zahájíme bod 12a, což je výměna názorů s Evropskou komisí ohledně přístupu ke generickým, ke generickým léčivům eh, v rámci budoucí dohody o volném obchodu mezi EU a Indií. Tento bod se týká petice brazilského združení bojujícímu proti AIDS <coughs> To obdržela naše komise ke stanovisku z výboru petičního 652 signatářů si stěžuje, eh, že tady jsou eh, doložky dvoje významu, které jednak se týkají mm, vlastnického duševního práva a budoucí eh, dohody volného obchodu mezi Indií, Evropskou unii a další zemí by mohly ovlivnit eh, přístup Brazílie ke generickým léčivům. Všichni máte ten text. My jsme v červenci, tedy naši koordinátoři, rozhodli, že Evropská komise mm, eh, objasní toto téma. Evropská komise nás ujistila, že tady ta hrozba týkající se omezení přístupu ke generickým léčivům neexistuje. Ale já se dovolím dát slovo panu Andersi Jes, Jesnovi, který, je, který řídí jednotku, která odpovídá za téma veřejných zakázek a duševního vlastnictví na DG Trade. Prosím, pěkně máte slovo, no, 8 minut. Na 10 minut. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím to říct velmi stručně. Eh, chtěl bych jménem komise potvrdit, že dosažení eh, ambiciozního, ale i vyváženého výsledku eh, v té dohodě s Indií zůstává důležitým cílem. Víme velice dobře, že Indie je důležitým zdrojem generických léčiv pro ostatní rozvojové země rozvíjející se země a k tomu také náležitě při vyjednáváních přijedná, přihlížíme. Komise při vyjednáváních je e, dostatečně pružná a dostatečně přihlíží k specifikům indického právního systému a zejména a, a tomu, jak je tam upravená problematika generik. Proto máme celou řadu návrhů pro zónu volného obchodu, zejména konkrétně k TRIPSu a k vyjednávání z Dauha, tak abychom tedy podle TRIPSu tam dali příslušnou, příslušný prostor, zejména pokud jde o lékové patenty, která by nemě, která by neměla být tedy ohrožena nebo omezena a tou dohodou o, zóném, o zóně volného obchodu. Také jsme navrhli ustanovení, které jasně stanoví, že nic v té dohodě nebude možné vykládat jako omezení schopnosti stran k, při, přistupovat ke léčivům od třetích stran. Vysvětlím to, nebo vysvětlím, proč takto postupujeme. Ta vyjednávání ještě probíhají a teď k té eh, ochraně dat. Podle indické legislativy teď není nic jako exkluzivita dat, eh, probíhá o tom debata o jejím možném tedy zavedení, ale vzhledem tomu, jak je to citlivé, tak eh, se zdá, že je velmi nepravděpodobné, že Indie zavede takový to systém v době, kdy se bude uzavírat dohoda o zóně volného obchodu. Komise proto opakovaně na písemné otázky Evropského parlamentu eh, odpověděla, že nebudeme Indii žádat o ustanovení o eh, eh, exkluzivitě údajů v této dohodě o volném obchodu. Například to bylo v odpovědi na otázku P002 242 v roce 2011. A bylo to ještě potom několikrát komise tedy eh, písemně eh, veřejnosti i parlamentu eh, se k tomuto vyjádřila a kategoricky rozhodně říkáme, že tohle po Indech nechceme. Jeden důvod, proč panuje možná určitá nejasnost v této věci, je otázka, jestli ochrana údajů, ne exkluzivita údajů v Indii, je v souladu eh, v čla, se článkem 39.3 TRIPSu. Indiové eh, sami vydali eh, dokument, který se tímto zabývá. My bychom byli rádi, aby nám Indie potvrdila odhodlání plně TRIPS uvést do praxe. Tolik k ochraně údajů, potom rozšíření patentové ochrany nebo lhuty patentové ochrany. Tohle není na stole a už tam není aspoň rok. A komise opakovaně toto eh, sdělila parlamentu eh, v písemných otázkách. My nebudeme žádat eh, Indii o prodlužování patentů. Já doufám, že to je velice jasné. A potom, pokud jde o opatření na hranicích, mm, není žádný návrh a Evropská unie nikdy v rámci vědávání nenavrhovala, aby eh, Indie eh, uvedla svá vlastní opatření na ochranu hranic eh, do souladu s našimi celními předpisy. My jsme měli naopak spor s Indií a s Brazílií a oni chtějí, abychom my škrtli jedno takové úvodní ustanovení, které vedlo k tomu, že Ehm, byla zabavena generika při tranzitu přes EU. Takže ta ustanovení ehm, budou navržena tak, eh, abychom zajistili trvalý a nenarušený tok generik a abychom těmi ustanoveními eh, neodstrašili eh, nebo neodradili od konkurence v Eh, na tomto poli, eh, tak aby eh, se ta granitka mohla dostávat až ke třetím zemím v rozvojovém světě. Doufám, že teď jsem to jasně vysvětlil. Keller. Děkuji mnohokrát slovo paní Keller. Thanks a lot. Um... Děkuji. A děkuji za prezentaci. Komise původně chtěla rozšířit lhutu pro patentu a exkluzivitu patentu a jenom tlak parlamentu a veřejnosti eh, docela eh, jistě vedl k tomu, že to tam není, takže to ukazuje, že tam původně, eh, původně bylo něco úplně jiného. I TRIPS už se zabývá v Geriky a já si myslím, a můžeme to mě samozřejmě opravit, tak v té dohodě má eh, být stanoveno, že jakmile Indie zavede exkluzivitu dat, tak se to také bude týkat eh, společností v EU. Je zajímavé také, že zmiňujete, že nic nepoškodí výrobu a eh, vývoj těch základních léčiv. Co to je hmm, základní? Jsou to jenom ta, která zachraňují život, nebo i nějaká jiná? Jak vy definujete základní léčiva? Prostě spoustu věcí my se tady dosle- dovídáme z doslechu. Nic není kolikrát jasně na stole a já si myslím, že je důležité, aby Digitrade eh, i tomuto výboru eh, předložil vyjednávací dokumenty. Tak, abychom dobře viděli, že máte pravdu nebo nemáte pravdu a abychom mm, mohli opravit i naše stanovisko. Jak to máme dělat, když eh, se dostáváme eh, jenom sem tam k nějakým vágním informacím? Naše důvěra ve vás by se také zvýšila, kdybychom věděli, že eh, který tedy rozvojová spolupráce, je plně zapojeno do vyjednávání, ale vypadá to, že to tak není. Jak vnímáte zapojení generálního ředitelství? DEVKO. Tak, aby eh, ta dohoda o zóně volného obchodu eh, byla eh, zasazena do hm, tedy toho rozvojového rámce Indie, je ostatně země s nejvíce chudými lidmi. A poslední otázka. Co děláte hm, pro to, aby se tam zahrnulo posouzení dopadu na lidská práva, tak jak navrhlo OSN? v souvislosti s mm, generiky a i v souvislosti s dalšími věcmi. Protože kromě generik eh, se ta zóna volného obchodu mm, týká, nebo mm, by mohla být ohrožením otázek, eh, jako je zaměstnanost nebo řízení eh, státu, tak jako mohl byste se k tomuto vyjádřit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má velice krátce pan Jesen, maximálně dvě minuty. Thank you, chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Také se pokusím to říct stručně. K otázce lidských práv, tak za to já nezodpovídám. A, a předám to odpovědnému kolegovi, aby vám na to zareagoval. Pokud jde o zapojení vašeho výboru, tak já můžu říct, že my jako ředitelství pro obchod zcela se držíme stanovi, ustanovení meziinstitucionální dohody a, a o všech vydávaných dokumentech uvědomujeme výbor pro zahraniční mezinárodní obchod. Dále je na dispozici asi 6 nebo 7 dopisů k této otázce. A, Komisař eh, se eh, k tomu mnohokrát vyjádřil a eh, dokonce ve společném prohlášení s indickým ministrem se k tomu vrátili, takže Indové samozřejmě, jak si asi dokážete představit, také na tu otázku tlačí, ale zcela přijímají to, co my žádáme, tam nejsou žádné rozdíly, takže už nevím, co bychom měli dělat více, aby tahle věc byla jasná. Pokud jde o tu exkluzivitu dat, tak eh, ať už se to týká základních léčiv nebo eh, léčiv obecně, tak to vůbec není na stole. My jsme se eh, shodli s Indy, že v tuto chvíli se to bude týkat mm, všech těch rozdílů, které máme mezi našimi dvěma systémy ochrany duševního vlastnictví, vzhledem tomu, že Indie nemá toto, tak Eh, se to toho týkat nemůže ovšem, že eh, tak doufám, že teď už jsem odpověděl na všechny vaše dotazy a rád odpovím na cokoliv dalšího. No, děkuji mnohokrát a nyní přejdeme k hlasování. Dostáváme se tedy k bodu 11 našeho programu. Budeme hlasovat. A nejprve se vás musím zeptat, máte sebou vaše eh, lístky na elektronické hlasování, vaše kartičky, takže si je prosím pěkně připravte. uděláme zkoušku, abychom spočítali, kolik nás tady je s vašimi elektronickými kartami. Takže zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Chybí nám jeden hlas. Všichni hlasovali, ano, takže výborně. Donc, Judith qui tak D'accord, moi je tak pas. tak D'accord. D'accord, je retire ma carte. Alors, <clears throat> donc nous votons... Takže budeme hlasovat o stanovisku pana Görence týkající se rybolovných práv a finančního příspěvku podle dohody mezi ES a Kapverdskou republikou a partnerství v odvětví rybolovu. Jedná se tady o povolení eh, ulovit 5 tisíc tun ryb. Nejsou k tomu žádné pozměňovací návrhy. Takže zahájuji hlasování. Všichni hlasovali. Ještě nám chybí něco. Někdo, pardon, zakončí hlasování. Schváleno jednomyslně. Euh, euh, Teď se dostáváme k bodu 12. Opět pan Görens, tentokrát k rozpočtu. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Zahajuji hlas. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování, chybí nám stále ještě dva hlasující. Ale ukončí hlasování. 22 pro. 51 na 39, zahajuji hlasování, pardon, 38. Zavírám hlasování 22 pro. 54, 21. Zahoji hlasování. vypadá. Takže přecházíme k 54.01. Zahoj hlasování. A 22 pro. Ne, tři se zdrželi. 12 pro, 7 proti, 3 se zdrželi schváleno. 54.30. Zahoji hlasování. Hlasovali jste všichni, eh, ukončuji hlasování. 21 pro, jeden se zdržel. Schváleno. 54.31. Ne, opravuje se paní předsedkyně. 54.32. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pane Görenci, žádáte o slovo? aby se nám usnadnila úloha. Ptám se, zda bychom nemohli hlasovat v bloku. Vidím, že většina skupin souhlasí s pozměňovacími návrhy, takže bychom se mohli platit skupin, které nesouhlasí s pozměňovacími návrhy a potom bychom mohli separátně hlasovat o těch rozdílech a v bloku o těch eh, nad nimi španuje zhoda. Voilà. Donc, euh, nous sommes là à l'amendement 50, donc 54. Takže my jsme teď u pozměňovacího návrhu 54.00. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Schváleno. Amendement 5404. 54. 54 všichni hlasovali, 54 14 všichni hlasovali, za, zakončili hlasování, schváleno. 54 11 zahoji hlasování. Všichni hlasovali, zakončuji hlasování, schváleno. 54.12. Zahoji hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Schváleno. Amendement 54. 54.13. Zahoj hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování, schváleno. Možná, že bych tedy navrhla, abychom hlasovali o 54.14 až k 54 36. Souhlasíte všichni, abychom hlasovali v bloku? Ano. Takže zahajuji hlasování o 54.14 až k 54.36. Všichni hlasovali, končuje hlasování. Schváleno. Jednomyslně. Teď hlasujeme o 54.40. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Schváleno. 54-41, hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Schváleno. čtyřicet 42 navrhuje 5442 a 5443. Zahoj hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Schváleno. Teď 54.35. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, ukončuji hlasování. Schváleno. Navrhuji hlasování od 54.23 až k 54.15. Hlas, zahájenou hlasování. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování. Schváleno. A nyní Musíme hlasovat o takto pozměněném textu. Zahoj hlasování. Chybí nám jeden hlas. Chybí jeden hlas. Všichni hlasovali. Ukončuji hlasování.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 Máme tady ještě jeden bod týkající se různého. Máte někdo do různého? Nemáte. Takže dobře, asi budete vědět, že zítra v 9 hodin se scházejí eh, koordinátoři s panem Kristosem Stanovsky, eh, eh, státním tajníkem Polska Křivka, který je odpovědný za rozvoj a také pod sléze máme slyšení týkající se vzdělávání a rozvoje a toto slyšení se bude, tý, eh, bude zahájeno od 10 a bude ukončeno 12.30. Zvu vás srdečně všechny, abyste se aktivně účastnili a příští zasedání našeho výboru se bude konat zde v Bruselu 22. září od 9 do 12.30